Well, if you could all take your seats, please, we will start. Prosím, eh, usaďte se, abychom mohli začít. Máme toho dnes dopoledne na programu moc. Thank you and welcome all of you. Eh, děkuji vám a vítám vás na této schůzi a děkuji vám, že jste se dostavili ve čtvrtek ráno. Eh, nejdříve tedy eh, náš pořad jednání. Eh, my tady máme žádost, abychom přehodili bod 5 a bod 6. To znamená, bod 6 bude před pětkou. Souhlasíme a s touto úpravou můžeme schválit program. Dobře, děkuji. Oznámení předsedkyně dnes nejsou žádná a my teď můžeme okamžitě začít s elektronickým hlasováním. První hlasování je hlasování o systému vězenství a podmínkách ve věznicích. Spravodajkou je paní Barbara Matera, která zde není. Eh, takže nemůžeme jí dát slovo. Chtěl by někdo jiný se k tomuto vyjádřit? Pokud ne, tak prosím, budeme, tedy přistoupíme k hlasování elektronickému. Jsme všichni připraveni na hlasování. Ano, dobře. Takže můžeme eh, pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno jednomyslně. Nyní osmička, to je eh, oddělené hlasování, první část, to je pro, proti, schváleno druhá část, pro, proti, schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Schváleno.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 Nevím, myslím, že schváleno. Ještě jednou, 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to zkontrolovat? Dobře, elektronicky 25 ještě jednou. carried. A je to schváleno. 16 pro, 10 byli proti, nikdo se nezdržel. 26 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti,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 a nyní body zdůvodnění A pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno čtyřka pro, proti, zdrželi se. Schváleno pětka pro, zdržel, proti, zdrželi se. Schváleno šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 22 pro, 2 byly proti, čtyři se zdrželi. A teď máme druhé hlasování a to je o eh, výročním strukturovaném dialogu s Evropskou komisí. A de facto zpravodajkou byla naše eh, předsedkyně Liana, která tady není. Začneme tedy s hlasováním. My tedy projdeme eh, ty jednotlivé body. Takže jednička strategie o genderové rovnosti, kde je pro, někdo proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka, rovnováha práce. Takže kdo je pro, eh, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka, rodové eh, násilí eh, na dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno, čtyřka, eh, ženy v rozhodovacích funkcích, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, eh, pětka, eh, rozdíl v penzích pro, proti, zdrželi se, schváleno, šestka, pašování lidí pro, proti, zdrželi se, schváleno, sedmička, eh, rovnost v zaměstnání pro, proti, zdrželi se. Schváleno osmička, digitální mezera pro, proti, zdrželi se schváleno, devítka, genderový mainstreaming v evropských politikách, split vote, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 sexuální reprodukční práva pro, proti, zdrželi se schváleno. Tím končíme elektronické hlasování. A teď se přesouváme e, k tomu, co máme jako bod 6, ale je to teď bod 5.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 Tak eh, můžeme mm, pokračovat v programu, máme toho opravdu hodně. Takže teď eh, nastává bod 6, eh, jak to máte uvedeno v programu, to je zpráva o naplňování směrnice 93 z roku 11 o boji proti sexuálnímu zneužívání a zneužívání dětí a dětské pornografie. Eh, za minulého mandátu eh, náš výbor zpracoval stanovisko na toto téma a zrušilo se tím rámcové rozhodnutí eh, z 68 z roku 2004. Nyní jsme se rozhodli, že vydáme stanovisko ke zprávě výboru LIBE. Toto jsme rozhodli 16. června 2015 a e, bylo to mimo jiné dáno tedy tím, že komise má spoždění ve své práci. V tomto stanovisku e, e, se zabývá náš zpravodaj Klen Moody touto problematikou. Děkuji. Jak správně říkáte, toto je naše stanovisko pro výbor LIBE o tom, jak ta směrnice funguje. Je tady řada věcí, které eh, chceme dát do našeho stanoviska, to chceme rozšířit pomocí pozměňovacích návrhů. Jedna z oblastí, která je v tom stanovisku, je genderový aspekt a prevence a ochrana eh, proti sexuálnímu zneužívání a dětské pornografii. Ty statistiky jsou jasné. Eh, se týče počtu dívek, kterých se to týká ve srovnání s chlapci. Především co se týká online efektů. Ten obsah, který eh, se produkují musí webcamů a podobně a dopady, jaké to má na mladé lidi. Takže když se podíváme na tuto oblast, ta eh, další reprodukce tohoto samo, mm, tohoto jaksi domácího materiálu. Skutečně my potřebujeme eh, lepší identifikaci obětí, potřebujeme, aby to byla priorita. Další z věcí, které je třeba udělat, co se týče účinnosti té směrnice, se týká spíše vzdělání a povědomí o chování dětí online. Pak rychlost odstraňování obsahu. To začíná být trochu více kontraverzní. Totiž odstraňování obsahu, to jsou Stahování a obsahování, to jsou dvě různé věci, které byly jako kontraverzní. A dále intervence, prevence, eh, školení a to je intervence u těch, co to financují. To je zase, co je zjevné z těch důkazů a to je obtížné v této oblasti, ale když se podíváme na intervence eh, těch, kteří um, páchají ty, tyto činy, tak také u těch, kteří hledají pomoc předtím, než spáchají nějaký trestný čin. Takže já se těším na e, diskuzi a na další práci na tomto tématu, než se to dostane do výboru Libe. Paní Koraca Bild jako první řečník. Děkuji. Je, hmm, myslí, že jsem se mo, eh, mohla tomuto věnovat. Já jsem také na tom pracovala v Libe, jsem zpravodajkou k mm, zprávě implementace této směrnice v Libe. Také mm, vítám to stanovisko, bohužel je tady silná genderová dimenze, více se to, více dívek. Internet Watch Foundation Evropa Eh, má nejvíce tohoto materiálu. 60% tohoto materiálu je v Evropě a byl tam nárůst o 19%. Ta čísla mluví sama za sobě, je to mm, globální pandemie, ale Evropa je na tom nejhůř. Největším hostitelem materiálu mm, zneužívání dětí eh, klesl v posledních letech a E, ženy, dívky jsou více postiženy sexuálním zneužíváním. Většinu kontaktu probíhá online. Takže to je fyzická dimenze i online dimenze. Já souhlasím s tvým stanoviskem. Musíme rychle projít několik bodů, které je třeba integrovat v Libe. E, takzvaný, takzvaná revenge pornografie, to je nový typ zločinu, jak si pornografie z pomsty, to je, eh, já chci, aby to bylo, mm, aby to obstálo v budoucnosti, protože ta, ta směrnice, protože jsou nové typy trestných činů, které jsou na vzestupu od té doby, co ta směrnice byla přijata. Vy jste správně eh, o tom mluvila, Claire. Eh, ta pornografie z pomsty, dívky páchají sebevraždy, protože nesnesou ty eh, v obrázky, které se objevují na internetu bez jejich souhlasu. Pak eh, v sexuální vydírání, to je také další fenomén. Vy jste mluvila o zvyšování povědomí v rané fázi, o riziku šíření těchto obrázků a e, školení personálu, profesoru, učitele, orgány v trestním řízení. Je vel, to velmi důležité, protože mnoho těchto e, zločinů se týká dívek. I jak v celém tom justičním procesu zabráníme tomu, aby se oběti netraumatizovaly dvakrát. Způsob, jakým klademe otázky, jakým vedeme soudní řízení, jak ehm, jak chceme, aby tedy to oznamovali, místo toho, aby 20krát vyprávěli to tež různým orgánům činným v trestním řízením. Je tady, mm, to je to otázka, jak tedy ty uh, dívky vlastně mm, dostanou přístup ke spravedlnosti. Evropa dělá tady dobrou práci. Před pár týdny byla demontována síť ve východní Evropě. Eurojust má celé oddělení, které se věnuje jenom zneužívání dětí online. Eh, jsou tady národní registry, bírky, data. Je velmi důležité, abychom rychle dostávali informace od komise, protože teď máme jenom tu studii o tom, jak to členské státy implementují protože už vidíme, že jsou tady závažné nedostatky v několika členských zemích. Nemáme dostatečné informace. Já se chci zaměřit na otázku implementace a eh, uplatňování práva. Pak je tady celá řada věcí, které jsou také důležité, souvisí s prevencí. E, Eh, to je stále zjevnější u zranitelných dětí, migrantů. Eh, eh, musí probíhat kontroly různých hlídačů, školy, učitelů a podobně. A všech těch, kteří pečují o děti. Děkuji vám a udělám všechno pro to, aby naše stanovisko bylo integrováno v Libanu. Paní Židňanská má slovo jako další. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velice kvalitní materiál. Velice se těším na tuto spolupráci. V zásadě nemám až tolik připomínek, protože jste správně pojmenovali veškeré ty problémy, se kterými se dnes setkáváme, ty nové fenomény, jako je například šíření na sociálních sítích. Ale ráda bych váš text obohatila o poznámky, které se týkají žen a dívek z romských komunit, které jsou například i na Slovensku velmi zranitelné a také myslím na děti s mentálními těmi problémy nebo s retardatí mentální, které, s mentálním spožděním, které jsou také často zneužívané. Dále zvyšování povědomí, to bych nasměřovala také vůči rodičům, neboť se setkáváme s případy, kdy rodiče zveřejňují fotografie svých dětí, malých dětí, miminek nahých a ty se pak stávají předmětem kolování a zneužívání ze strany lidí, které mají různé úchylky, tedy potřebujeme školit Eh, nebo dělat osvětu také u rodičů, aby nezveřejňovali takovéto fotografie. To, co jste zmiňovali a co zmiňovala také paní poslankyně Wild, co se týkalo té, zveře těch, eh, té pornografie zemsty, to je důležitý nový fenomén, o kterém musíme hovořit. Jsem ráda, že je rovněž zahrnut eh, v této zprávě. Já jsem byla šest let člen Slovenskou rady pro vysílání, to je orgán na Slovensku, který dohlíží nad vysíláním televizním a rozhlasovém a mám z tohoto doby z té zkušenosti, tedy jsme monitorovali vysílání a setkávali jsme se s nevhodným obsahem, který někdy hraničil až s pornografií i během dne, takže i tuto zkušenost bych nějakým způsobem ráda zapracovala do tohoto textu. Velmi se těším na spolupráci a ještě jednou děkuji. Thank you. Now Mrs. Becerra. Paní Becerra. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce, paní Moody a také paní Korece Bild za uh, její poznámky a za práci, kterou odvedla na tomto tématu. Myslím si, že, jak bych to řekla, uh, je důležité, abychom měli stejnou rychlost eh, v našich reakcích, jakou mají pachatelé, ti, kteří zneužívají děti, respektive eh, i pornografický průmysl, ti, kteří využívají dětskou pornografii a vždy nalézají nějaké eh, možnosti, jak se nadále věnovat páchání této činnosti. Dále je důležité, abychom se zabývali těmi novými médii, které se nyní pro šíření pornografie používají. A měli bychom být na pozoru, dávat pozor na to, ve kterých oblastech přesně se dětská pornografie šíří. Myslím si, že máme k dispozici relativně solidní informace, i co se týče práce našich policejních a soudních orgánů v našich zemích, například ve Španělsku. E, ta koordinace funguje velice dobře, je tam dobrá koordinace i s kolegy z dalších evropských zemí. spolupráce efektivní, ale jsme svědky neustávajícího, neutuchajícího proudu dalších a dalších pachatelů, kteří chtějí zneužívat a vykořišťovat děti a nalízají stále nové cesty a nástroje, jak dosáhnout svých cílů. Já sama přijdu se s příspěvkem k této zprávě. Ráda bych ji také obohatila. Dvě věci. Společnost si musí uvědomit, jaký dopad pornografie má, že vede také k sexuální agresi. Je třeba veřejnosti vysvětlit, že tato korelace skutečně existuje. Je to důležité. Nesmíme banalizovat dopady pornografie. A oddělit ji od těch ostatních negativních efektů, neboť pornografie často vede k sexuálním útokům na dívky a chlapce. Ehm, aniž bychom to a priori kriminalizovali, musí být jasné, že dívky a chlapci, zejména když jsou například, mají nějaké postižení, tak jsou velice náchylné ehm, zneužívání je třeba, abychom tuto skupinu kontrolovali. Máme také povinnost péče o děti. A Rovněž se musíme dostatečným způsobem věnovat prevenci. Poslední poznámka, musíme dětem naslouchat. Musíme je vyslyšet. Ano, správně hlediska tady máme velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, to je pravda, to je třeba ohledně, ale je třeba dětem naslouchat a zohledňovat jejich výpovědi. Děti a děvčata a chlapci potřebují také podporu psychologa, ale děti mají právo na to, aby byly vyslyšeny. A Myslím si, že bychom měli alespoň harmonizovat naše právní úpravy, které se týkají například postavení svědeckých výpovědí dětí v soudním řízení. Jako další maslo paní Ajuto. Ještě než začnete, prosím, můžete být stručná v tomto posledním příspěvku, protože musíme začít uh, slyšení. V 10 hodin máme ještě jeden bod. Velmi stručně. Děkuji paní zpravodajce za optimální práci. K tomuto tématu bylo již podotčeno mnohé, je to tady jistá forma násilí na ženách, ale samozřejmě také na dětech. A bohužel je to oblast, o které ještě nevíme dostatečně dost, je částečně neprobádaná. Instru, internet jako nástroj pravděpodobně budí dojem v lidech, že mohou dělat, co chtějí, cokoliv, můžou rozšiřovat eh, zemsty, intimní snímky. Já sama jsem se stala obětí tohoto fenoménu, takže vím, o čem hovořím. Potřebujeme tedy adekvátní nástroje pro to, abychom mohli všechny chránit, ale zejména nezletilé a hlavně děti velice mladá děvčátka, která ještě nejsou dostatečně vyzrála, aby vůbec chápala dopady takového to konání. Veškerý pornografický materiál, který se sbírá bez souhlasu, musí eh, pachatelé, kteří toto činí, musí být potrestáni a musíme také provádět osvětu právě u dětí a velice mladých lidí, nebo oni někdy rozšiřují na internetu své intimní snímky dobrovolně a vůbec nechápou, jaká rizika se s tím pojí, právě protože ještě nejsou mentálně dostatečně vyzrálí a vůbec nevědí, jaké dopady to může mít. Dále sexuální turistika. To je další problematika. Další rána, bych tak řekla, která se šíří čím dál tím více. Já si myslím, že bychom měli trestat sexuální turisty, ale také agentury a cestovní kanceláře, kteří, se, kteří se stávají komplicemi takového eh, to, turismu. Děkuji, Julie Ward. <clears throat> Děkuji. Mm. Je dobré, že tady um, kolegové pracují na tak důležité zprávě. Jak víme, tak spolupráce přes hranice je jeden ze způsobů, jak toto řešit. Takže z našeho hlediska jako britských poslanců jsou velká rizika, které souvisí s Brexitem, v, co týče bezpečnosti dětí online. Je to průřezové téma. Já jsem ve výboru pro kulturu a vzdělání a kdykoliv tam zpracovává vám zprávy, tak e, vždy jasně říkám, že potřebujeme vzdělání mm, v sexuálním stazích, aby e, lidé chápali, jak se musí respektovat, e, aby věděli, jak vypadá slušný zdravý vztah, jak by k sobě měli přistupovat, jak by měli očekávat, že s nimi bude dozacházet zacházet jiní. Takže je třeba to brát vážněji, toto téma. Je dobré mluvit o právech dětí a naslouchat dětem. Vím, že jak Ana, tak Marie Korace byl a já pracujeme eh, na eh, interskupině pro dětská práva a problematika eh, zneužívání dětí násilí vůči dětem a mladým lidem je skutečně závažné téma. A já nemohu skončit, aniž bych řekla, jak obrovskou zodpovědnost nesou média. Média a mm, re, reklama, reklamní průmysl, které vytvořili klima, kde e, dívky a děti vidí svoji roli jako sexuální, to znamená e, tento e, to, to znázorňování žen vlastně podporuje prostředí, kde násilí vůči dívkám a ženám je stále součástí naší společnosti, což je v dnešní době smutné. Čím dříve členské, všechny členské státy ratifikují eh, Istanbulskou umluvu, tím lépe. My si musíme uvědomit, že když ženy nejsou viditelné, tak objektifikace se stane normou a násilí eh, převládne. To všechno spolu souvisí, nejsou to individuální téma, není to oddělené od eh, zbytku společnosti. Děkuji paní Jiménez. Děkuji mnohokrát. Ráda bych velice poděkovala paní Můdy, paní zpravodajce a také Aně Marie Korace Bild. Ona se tímto tématem zabývá již dlouhou dobu. Je také již dlouhou dobu poslankyní. To téma velice souvisí s právy dětí a proto si myslím, že je velice dobré, že právě ona je odpovědná za výbor Libe za toto téma. Většina z vás hovořila o pornografii. Já bych se také ráda o pornografii zmínila. V roce 2011 bylo téma fotografie a internet, porno, promiňte, pornografie a internet samozřejmě zásadní, ale nyní nám jde o zneužívání dětí, které neprobíhá vždy prostřednictvím internetu, i když samozřejmě ten podíl je velice vysoký, jak to tady bylo správně podotčeno. Uh, já si myslím, že tato zpráva je důležitá. Je důležité, abychom tuto zprávu měli, abychom poukázali na tento problém, aby byl viditelný. Neboť právě z sexuální zneužívání dětí tam dochází k tomu, že děti mlčí. Je velice obtížné je přimět k tomu, aby vypovídali. Policie ehm, na to neustále upozorňuje, takže mm, vzhledem tomu, že děti mlčí, tak pachatelé nemohou být obžalováni ani potrestáni. Většinou se tak děje ve škole, či přímo v rodině, nebo e, v oblasti přátel rodiny a děti smlčí, bojí se něco říci. Já tady myslím zejména na Evropu, ne, nebudu se teď věnovat mu tématu, co se děje mimo Evropu a co se děje například s dětmi migrantů, to je jiná problematika, ale já si myslím, že třeba bylo velice důležité, abychom si schromáždili ještě více údajů o tom, kde vlastně dochází k největšímu sexuálnímu zneužívání, abychom tak přesně věděli, které děti musíme nejvíce chránit. Ale vím, že již nemáme příliš mnoho času, takže já eh, to své vystoupení ukončím. Děkuji. Děkuji, tak to byl poslední příspěvek. Já bych vám chtěla teď říct, eh, jak eh, to bude dál. 18. Eh, května 13 hodin pozměňovací návrhy, hlasování ve výboru 20. září, ve výboru EMPL poté 7. září. Přeje si komise k tomu promluvit? Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám za toto stanovisko. Je v souladu s řadou eh, věcí, které jsme už eh, identifikovali ve vzdělení z září. Přejeme si, aby směrnice byla plně eh, implementována. Důležitá je zejména prevence chceme bojovat proti sexuální turistice a chceme podporovat profesionální práci s dětmi a prosazování práva. Děkuji, Claire. Přejete se říct několik slov na závěr? Ano, děkuji. Děkuji za tyto příspěvky. Smyslem a záměrem tohoto stanoviska je co nejsilnější vyjádření eh, k zprávě výboru Libe, protože eh, výstupy eh, z, tohoto, z této práce jsou mimořádné a je důležité, aby vše bylo provedeno správně. Já velice vítám to, co zde odvedla jako práce Anna Maria. Děkuji za pozměňovací návrhy a také za komentáře z dnešního dopoledne. Děkuji, Claire, a e, určitě se budeme e, dále e, těšit na pokračování debat. Teď se dostáváme k bodu číslo 5. Ovšem zpravodajka Konstance Legrip tady není. Takže může nám k tomu někdo říct něco z jejím zastoupení? Okay, thank you. Thank you very much, sir. Uh, eh, I will speak. Děkuji. Já zde přednesu stanovisko paní Le Grip, která je zpravodajkou a má také mandát do trialogu. Bohužel dnes se nemohla dostavit a omlouvá se za to. Tento návrh stanoviska eh, je vydán na, roz, eh, na žádost výboru rozpočtového. Jde o to, abychom se zaměřili na ty části rozpočtu, které jsou zásadní pro výbor ženský. Podstatné je, aby eh, rozpočtovými prostředky bylo zejména, eh, zejména ty věci, jako jsou genderová rovnost a podobně. Eh, týká se to programu DAFNE. Paní ale Grip zdůrazňuje, jak důležité je podporovat a prosazovat rovnost mužů a žen, eh, boj proti diskriminaci a násilí a umožňování eh, většího zapojení žen na všech úrovních. Eh, velice důležitou roli při dosahování těchto cílů dosahu, sehrávají programy typu Horizon 2020, eh, je nutné, aby genderový mainstreaming se prosadil také při sestavování rozpočtu. Jde o integraci našich eh, cílů do rozpočtu pro 2018, jako třeba integrace eh, příslušných programů a jejich efektivní prosazování s dostatkem finančních prostředků. Chtěla by také zdůraznit eh, potřebu eh, zapojování žen do evropské ekonomiky a zejména jejich účast v digitální revoluci a zapojování do technologického sektoru, což je možné eh, prosazováním žen ve vědecko-technické revoluci. rozpočet Evropské unie by měl sehrát rozhodující roli v tomto úsilí. Paní Legry by ještě chtěla připomenout, že je nezbytné udržovat finanční podporu, jaká je poskytována těmto tématům dnes také v rozpočtu na rok 2018 a tento eh, výbor eh, bude dodávat velice důležitá, důležité údaje o tom, jak se daří naplňovat tuto agendu. Tato data jsou velice důležitá, pokud se týče eh, prosazování genderové rovnosti. Hlasovat se bude o tomto tématu 8. června Pozměňovací návrhy prosím do 16. května v poledne a poté proběhne debata o pozměňovacích návrzích. 8. června budeme hlasovat v tomto výboru, v rozpočtu potom 19. a 20. června a e, na plénu potom 4. nebo 6. července. Eh, paní Le Grip eh, se těší na další konstruktivní spolupráci. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, přeje si někdo ze stínových zpravodajů promluvit? Prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní Legrip za toto stanovisko. Je to velice dobré východisko pro debatu. My za zelené eh, se pokusíme zesílit některé formulace. Samozřejmě, když hovoříte o genderovém mainstreamingu a genderovém rozpočtování, tak to skutečně eh, je dobře, ale my to chceme sformulovat eh, ne jako záměr, ale jako povinnost a závazek evropských institucí, které se zatím nerealizují a také pokud se týče programu DAFNE a boje proti eh, násilí. To chceme také zesílit eh, zde formulačně. Myslíme si, že je třeba na to vynakládat daleko více prostředků a týká se to také rozpočtu bezpečnostního, poněvadž eh, individuální bezpečnost žen je stejně důležitá jako kolektivní bezpečnost pokud se týče zaměstnanosti a růstu, tady chceme hovořit také o udržitelném růstu a solidním zaměstnání. Čili v tomto smyslu budeme podávat pozměňovací návrhy, eh, tedy k rovnováze soukromého a pracovního života. A také bychom chtěli zmínit pilotní projekt o genderovém mainstreamingu, eh, který bude navrhovat sestavení genderově mainstreamingových plánů pro instituce EU a budeme žádat, aby proto byla speciální řádka v rozpočtu. No a poslední věc, eh, chceme zdůraznit význam investiční politiky pro ženy, eh, zejména tedy ve veřejných službách. Eh, velice se těšíme další spolupráci. Děkuji. Ještě někdo eh, si přeje promluvit? Přeje si komise vyjádřit? A eh, takže naše zástupkyně zpravodajky je závěr nějaký? Ano. Já vám musím říct, že s vámi naprosto souhlasím. Myslím si, že k tomu genderovému mainstreamingu je skutečně třeba eh, podat eh, ještě pozměňovací návrh. Eh, myslím, že už se to projevilo v jiných zprávách, že toto je třeba zdůraznit. To prostě nemůže zůstat jenom u slov. Já sice tedy jsem tu zprávu nesepisovala, ale pracuji už dlouhou dobu v tomto výboru i ve výboru Libe a musím říci, že Eh, souhlasím s tím, eh, eh, aby bylo vynakládáno více prostředků na boj proti násilí na ženách a myslím si, že tady máme velice dobrou příležitost tomu podat posměvací návrhy. návrhy. Jinou příležitostí je tedy zpráva o právech obětí. A toto je vlastně součást toho balíčku našeho boje proti genderovému násilí a e, pro ochranu obětí genderového násilí. Čili je důležité to, že budeme se tomu moci teď e, více věnovat. A to se týká obětí všeho možného, terorismu, organizovaného zločinu, pašování lidí, ale hlavně jde tady o pozornost ženám, které trpí násilím. Děkuji. Děkuji, jenom připomenu ještě pozměňovací návrhy 16. května v poledne, hlasování zde 8. června v rozpočtovém výboru 19. 20. června a e, v, na plénu někdy mezi 3. a 6. červencem. Takže já vám děkuji a děkuji vám také, že jsme to zvládli tak rychle. Eh, tak eh, teď se chystáme na slyšení a můžeme si dovolit pětiminutovou přestávku, abychom mohli tato slyšení zahájit včas.